So, ich bitte doch alle Kollegen. Takže prosím všechny kolegy, aby zaujali svá místa, aby si připravili hlasovací karty pro elektronické hlasování. Und wir starten dann. A můžeme začít prvním bodem a sice Ehm, námitka, respektive CITES, bod číslo 4, jednak eh, ústní eh, dotaz na radu a na komisi. Příprava na CITES COP16. A tady bych vás poprosil o souhlasné znamení. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? takže s několika málo protihlasy to prošlo. Chcete si to nechat ověřit elektronicky? Takže prověřujeme elektronicky. Pane předsedo, mohl byste nám objasnit eh, téma, o němž hlasujeme? Jedná se o bod čtyři. To je informace pro kolegy, kteří zde nebyli dopoledne. Je to příprava na konferenci CITES COP16, konference CITES v příštím roce. A k tomu eh, jsme předložili ústní dotaz adresovaný komisi a radě, ale o tom budeme muset ještě formálně hlasovat a to provedeme elektronicky. Takže ten, kdo s tím takto souhlasí, s touto otázkou k ústnímu zodpovězení, ať hlasuje ano elektronicky. Hlasovali všichni? Takže končím hlasování. 43 hlasů pro, jeden proti, jeden se zdržel. Takže budeme postupovat podle návrhu. Dále můžeme přistoupit k bodu číslo 9 a i zde bych navrhoval elektronické hlasování. Námitka podle článku 88 odstavec 2. Použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 22 hlasů pro, 25 proti a nikdo se nezdržel, takže zamítnuto. Dále bod eh, číslo 10. Klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. To je rovněž nekomplikovaná záležitost. Kdo souhlasí s návrhem, prosím o znamení rukou. Ale promiňte, napřed budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále mm, budeme hlasovat o návrhu, ale elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 51 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti. Dále návrh legislativního usnesení, rovněž elektronický. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Rovněž schváleno. Dále se dostáváme ke zprávě Gardiny. To potrvá trochu déle. A napřed hlasujeme o pozměňovacím návrhu 65. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ale to si prověříme elektronicky. 65. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 26 pro, 25 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 68. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 66, to odpadá. 67 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 22 odpadá rovněž. Takže 71, tady máme dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se rovněž zamítnuto. 69 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 23 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 70 pro Proti? Zdrželi se? Mám pocit, že je to schváleno, ale prověříme to pro jistotu. 70 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23 pro, pardon, 32 pro, 20 proti, jedno, jednoznačně schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Ústní pozměňovací návrh. Odpadá. A budeme hlasovat o bodu 74. Zahajuji, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. AFET 6. Tady budeme hlasovat o zbytku návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky. AFET 6. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 24 proti, schváleno. AFET 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 77 pro, proti, sedmdesát sedm musíme prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže zamítnuto. 27 no, pro, 28 proti. 76 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 24 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Regi 25 pro Proti? Zdrželi se? Prověříme. Prověříme regi 25. Zahajuji. Eh, končím hlasování. 34 pro, 22 proti, jednoznačně schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno, ale prověříme to celé. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 27 pro. Regi 27 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 86 pro. Regi 27 bylo zamítnuto? Ne, schváleno. Je to schváleno, říká předseda. Takže prověříme eh, na vaši žádost Regi 27. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Clever. Chytře. 86. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 85. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 88. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 89. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ale prověříme 89. elektronicky zahojil hlasování. Hlasovali všichni, takže končíme hlasování. Zamítnuto. 70, pardon, 87 pro, proti, zúčastnilo se pouze 20 kolegů na hlasování. Ještě jednou, 87 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 90. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Os 91. Odpadá. Rozpočet 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 92. Pro? proti, zdrželi se zamítnuto. A FED 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8, 95, 96 a AFED 9 O nich budeme hlasovat dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 8, 98 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 97 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 29 pro? Proti? Zdrželi se? a prověříme to elektronicky. Regi 29 prověřujeme. Hlasovali jste všichni, takže končím hlasování. 32 pro, 29 proti, schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 odpadá, 101 hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další pozměňovací návrh je Regi 30 pro. Hlasujeme o Regi 30 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 105 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 106 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, myslím. Prověříme 109. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím. 43 pro, 19 proti, jednoznačně schváleno 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno 114 pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky 114. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, hlasování skončilo, zamítnuto. Regi 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 32 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 116 pro, proti, Prověříme elektronicky 116. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se schváleno. Konsolidovaný eh, pozměňovací návrh 1, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní přeskočíme k bodu regi 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. Budget 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi číslo eh, Regi 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme ke konsolidovanému pozměňovacímu návrhu. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. A tím pádem můžeme přelistovat nebo přeskočit několik stran a pokračujeme článkem 7, pozměňovací návrh 144. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 44 a AFET 11. Hlasujeme dohromady. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 145. O tom musíme hlasovat. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FED 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FED 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 149 pro, 149 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 regi pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 a 153 jsou shodné, takže budeme hlasovat o nich dohromady. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, Zdrželi se, není to jednoznačné, prověříme 154. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157, 158 jsou shodné, hlasujeme dohromady pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159, eh, o něm se nehlasuje, ale 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160, 161 odpadají, 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se, je zamítnuto. Dagegen. 156 proti, zdržení, zamítnuto. 18 pro, proti, zdržení, schváleno. 19. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 167 odpadá, takže 168 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky, 168, otvírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV6, o tom se nehlasuje. Odpadá 172. Regi 50 odpadá, takže se dostáváme ke článku 11. Pozměňovací návrh 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 174 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 175 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 20 pro? proti, zdrželi se přijato. AFED 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se přijato. 177 pro, proti, zdrželi se přijato. AFED 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. AFED 17 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 179 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 180 pro? Přeje si někdo ověření? 107, 179 ověřujeme elektronicky. zahajují hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 51 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 182 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 97 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Konsolidovaný návrh 2 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato můžeme přeskočit až na článek 13, 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 53, pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFE 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV8 a Regi 54 dohromady odpadají a dostáváme se k 27. Pro, proti, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 28 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Jednoznačně přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme 100, 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200, o tom se nemusí hlasovat, 201 také, 204 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se přijato. 203 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se přijato. 206 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 207, 208 se nevolí, 29 pro, proti, zdrželi se přijato 209, pro, pro proti, zdrželi se zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 214, 215, 216, 217 se nehlasuje. AFED 29 pro, proti, zdrželi se přijato 99 pro, proti, zdrželi se přijato AFED 30 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, ověříme elektronicky AFED 30. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 218 se nehlasuje, 219 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 220, 90 se nehlasuje. AFED 31 také ne, 221, 222 také ne. Takže 30, prosím. Přijato. Přeskočíme na 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227 Musíme hlasovat o bodu 227. Kdo je pro? Proti? Mám tu rozdílné informace? 31 stimmen ab. Takže 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32, pro, proti, přijato. Budget 21, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33, první část, DV11, první část, o tom se hlasuje společně pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 55, Regi 56 se nehlasuje, dále tu máme Pozměňovací návrh 230 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 33 druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ověříme elektronicky. 33 druhá část. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 44 pro, 19 proti, takže přijato. Budeme hlasovat o 231 pro. 232, dva, omlouvám se, pro, proti, přijato. Padže 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 233 pro, proti, zdrželi se, přijato. 234 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se, přijato. 237 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Budget 23 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 238 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 239 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 240 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Budget 24 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 241 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 242 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 243 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Budget 25 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245 pro, proti, ještě jednou. 245, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Budget 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 246 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 247 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 248 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 249 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 240, 250 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 251 odpadá. 252 až 255 unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 34 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 256 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Regi 59 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Budget 28. Ostatní odpadají pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 259 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 914 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 260 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dále 262 pro, pro, 'Pozměňovací návrh 262. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 263 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. 263. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Jednoznačně přijato. Ale zdá se mi, že sociální demokraté odevzdali příliš mnoho hlasů. Budeme hlasovat o bodu 38. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 91 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. Jedna pro, proti, zdrželi se přijato. 43 zbytek textu pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 45 odpadá, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Budget 4 pro, proti, zdrželi se přijato. AFET 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Budget 5 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky. Ověřujeme budget 5. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Sociální demokraté mají o jednoho více. 34 pro, 28 proti, takže přijato. Hlasujeme tedy o 48 pro. Proti, zdrželi se přijato. 50 pro.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 Regi 6 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A FED 3 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Regi 7 pro. Proti. Budeme hlasovat elektronicky o návrhu Regi 7, aby to bylo jasné. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 3 a Regi 9 jsou identické, hlasujeme o nich pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 55 pro, proti, zdrželi se přijato Regi 10 pro, proti, zdrželi se přijato Budget 10 pro, proti, zdrželi se přijato 4 pro, ne, tak ověřujeme budget 10. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Celkem jednoznačně. Takže návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Regi 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmdesát pět pro, pardon, 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 12 pro, ne, tak ověříme Regi 16 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Budget 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 17 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 19 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. DV4 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. AFEF 4 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 62 odpadá. Regi 20 pro, proti, zamítnuto. 6 odpadá, 63 odpadá, 7 odpadá, Regi 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AFET 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže konečné elektronické hlasování o pozměněném návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 52 pro, 5 proti, 3 zdržení. Takže gratuluji paní zpravodajce a Nyní budeme hlasovat o návrzích eh, budget 1. Ne, to odpadá, omlouvám se. Budget 2. V návrhu legislativního usnesení, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budget 3 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu. Otevírám hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. 52 pro, 5 proti, 3 zdržení, takže přijato. Gratuluji paní zpravodajce. Paní Gardini, chcete k tomu něco říci? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tutti quanti hanno contribuito a questo risultato. Děkuji všem, kdo přispěli k mé práci a chtěla bych navrhnout začátek vyjednávání s radou ohledně eh, víceletého ochranného mechanismu s účelem dosáhnout dohody v prvním čtení, založeném na článku 70 našeho nařízení. Takže navrhuji eh, využít této zprávy eh, jakožto základ vyjednávání. Eh, vyjednavací tým bude vést eh, předseda a já jakožto zpravodajka a všichni stínoví zpravodajové. Jsou proti tomu námitky? Zdá se, že žádné námitky nejsou, takže budeme takto postupovat. A s článkem 70 si ještě užijeme eh, hodně legrace. 18. prosince budeme s ním, si užijeme s ním ještě hodně radosti. Takže přeji úspěšné vyjednávání a dohodu v prvním čtení. Nyní se dostaneme k další zprávě. Tady jde o e, látky ve vodohospodářské politice a jejich priority, priority a zpravodajme pan Richard Zebr. Budeme tedy hlasovat o konsolidovaném pozměňovacím návrhu 8. Kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Konsolidovaný Eh, ano, prověříme to, takže hlasujeme o konsolidovaném návrhu 8. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Celá jasně. Konsolidovaný návrh 9, také elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o konsolidovaném návrhu 10. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. 45 pro, 14 proti, takže přijato. Jsou zde nějaké nejasnosti? Přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 70. V mém seznamu je to strana 6. Paní Rodberence se nad uklidní, přeskočíme pár stránek. Takže návrh 70. Hlasujme, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 71 pro? proti, drželi se zamítnuto. 231 pro, proti, drželi se zamítnuto. 72 pro, proti. Ověříme elektronicky jedničku. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní 73. Pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 74 pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 233 pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 233 ověříme. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 75 pro. Proti. Drželi se. Není to jasné, takže i zde budeme hlasovat elektronicky. 75. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. Přijato. 76 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 77 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 234 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. sedmdesát devět pro, proti. Sedmdesát devět elektronicky, prosím, není to jasně vidět, hlasujme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 80 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 81 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 235 pro. Proti. To ověříme. 235 elektronicky. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní konsolidovaný návrh 4. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 237. Pro, proti, zdrželi se, přijato, nebo ne? Takže ještě jednou 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, Proti? Drželi se? Není to jasné. Takže elektronicky prosím. 93. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 238 pro. 238 pro, proti. Drželi se. Zamítnuto. 94 staženo, 95 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 98 pro. Proti. drželi se. Zamítnuto. 99 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 100 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 101 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, Proti? Drželi se? To není jasné. Takže elektronicky o 12. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se přijato. A přeskočíme v seznamu na stranu 13. 156. Kdo je pro 156? Proti? Drželi se? Přijato. 20 odpadá. 251 pro. Proti? Drželi se? Přijato. 252 pro. Proti? Drželi se? Zamítnuto. 158 pro proti, drželi se zamítnuto. 23, 159, to je identické pro, proti, drželi se zamítnuto. Ověříme 23 a 159 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Zamítnuto. 24 pro, proti. To jsem nedokázal rozpoznat. Takže ještě jednou 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní oddělené hlasování 32 ve dvou částech. Kdo to řekl? Chris asi? Takže 32. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A ne, omlouvám se, přijato. Trošku mě Chris Davis popletl. Takže 32 nyní, dvě části. První část, kdo je pro? První část. Proti. Drželi se přijato. Druhá část pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 33 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 226 pro. Proti. Drželi se přijato. A nyní 38 pro 35? Hm, to odpadá. Třicítka byla přijatá a proto 35 odpadá, takže 38 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Konsolidovaný návrh 1 pro Proti? Drželi se? Přijato. 51 pro? Proti? Drželi se? Přijato. 46 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 49 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale ještě to ověříme, takže 49 ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo dvě. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tři pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Konsolidovaný návrh 2. Proti? Zamítnuto. Aha, tak to ověříme. Na hlasování se zúčastnilo velmi málo lidí. Hlasovali jste, prosím, všichni? Končím hlasování. Je to jasné. Takže prosím, zvedejte paže. Nestačí, když se usmíváte. Je to příjemné dívat se do veselých eh, obličejů, ale přesto. 54 hlásí se pan Zebr. Pane předsedo, z mého seznamu eh, to nevyplývá celo jasně, prosím. Ještě jednou odhlasujte pozměňovací návrh 3. Eh, měli bychom to prověřit. Trojka byla zamítnuta, ale pozměňovací návrh 3 ještě jednou ověříme. Takže elektronicky, prosím. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 54 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 57 pro. Ano, takže 55. Musíme hlasovat o 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 50 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 58 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 66 a 67 společně, kdo je pro? Proti. Drželi se. Není to jasné, takže to ověříme. 66 a 67 ověřujeme elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. Přijato. 68 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout 69 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování o návrhu zprávy se změnami. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 64 pro, 7 proti, 1 se zdržel. A nyní legislativní usnesení. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali jsme prosím všichni. Končím hlasování. I to je přijato, takže blahopřeji panu Zebrovi. Pan Zebr se hlásí ke článku 70, nebo ne? Prosím. Ano, já bych chtěl to udělat formálně správně a podobně jako kolegyně Gardíny upozorňuji na to, že by bylo vhodné udělat eh, dohodu dle nového jednacího řádu a pravidla 70 by bylo vhodné, kdyby nám byl předán mandát pro jednání s radou. Eh, vyjednávací tým by měl být eh, veden předsedou a mnou a stínovými zpravodaji. Podle nových pravidel bychom pak výbor permanentně informovali. Tento, tato zpráva je však dobrým základem pro vyjednávání. Je prosím někdo proti? Museli bychom jinak hlasovat, zda eh, chceme dojít k dohodě v prvním čtení. Je tento mandát udělen? Máme o tom, prosím, hlasovat? Ano. Takže budeme elektronicky hlasovat o této otázce. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 44 pro, 7 proti, 2 se zdrželi, takže tento mandát pro dohodu v prvním čtení byl udělen. A nyní No, vlastně jenom tak eh, zkoušíme, jak eh, to bude vypadat s novým jednacím řádem. Eh, v 65% jsme po, pro první čtení, takže to je obrovský nárůst oproti tomu prvnímu případu. Ale vždycky to musíme odsouhlasit. Možná, že bych je měl ještě dodat, ale všichni kolegové vědí, o čem hlasovali minulý týden ve Štrasburku. Výsledek trialogu eh, musí být znovu ve výboru rovněž odhlasován. Je nutné vyjádřit se ve smyslu ano či ne, takže se nebudeme nudit. A nyní bod 13. To je stanovisko kolegy Chrysogelose my jsme odsunuli eh, toto a ještě se na tom dále pracovalo, takže můžeme začít eh, s pozměňovacími návrhy. Ale je zde možná něco nejasného? Takže 138, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Takže 138 elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 139 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Konzolidovaný návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Budeme tedy hlasovat o návrhu 141 pro, proti, zdrželi se, přijato 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 145 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 17 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Konsolidovaný návrh 18 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Budeme hlasovat o 172 elektronicky. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Navrh 3 pro. Proti. Zdrželi se. Není to jednoznačné, budeme hlasovat o návrhu číslo 3 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrhy 173, 176 a 177 můžou být společně, může se o nich společně hlasovat pro, proti. Zdrželi se? Přijato. 174 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 175 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Konsolidovaný návrh 19 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Můžeme tedy přeskočit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 Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Přijato. 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 192 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 193 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Konsolidovaný návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 204 odpadá, protože je zahrnut v konzolidovaném návrhu 9. 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 209 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaný návrh 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přeskočíme na návrh 221 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, Ověříme to elektronicky. Návrh 221. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 19 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 223 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 224 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Konzolidovaný návrh 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaný návrh 10 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 239 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 240 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 241 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 242 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 243 pro, proti, zdrželi se, přijato. 244 pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, přijato. 247 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 249 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 pro, proti, zdrželi se, přijato. 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, přijato. 258 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaný návrh 12. Pro, proti, zdrželi se přijato. 260 pro, proti, zdrželi se přijato. 261 pro, proti, zdrželi se přijato. 262 pro, proti, zdrželi se přijato. 264 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 265 pro, proti, zdrželi se přijato. 266 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 267 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 268 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 269 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 270. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 271. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 32. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 272 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 273 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 274 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 275 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 276 pro, proti, zdrželi se, přijato. 277 pro, proti, to ověříme. 277 ověříme elektronicky, hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Těsně zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 279 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nebo ještě, ještě jednou. 278 pro, proti, zdrželi se, přijato. 280 pro, 279 budeme ověřovat elektronicky. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Musím opravit. 280 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 283 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 288 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 289 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 290 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 34 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 291 pro proti, zdrželi se, přijato. 292 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 293 až 295 společně pro, proti, zdrželi se, přijato. 296 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaný návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 298 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 300 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 301 pro. Po, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Konsolidovaný návrh 23 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 45 pro. Všechno? 45? Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 304. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 305. Pro, proti, ověříme. Ověřujeme 305 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 306 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 307 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 308 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 309 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 310 pro Proti? Zdrželi se? Přijato. Konsolidovaný návrh 15. Pi- pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 312 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 313 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 47 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 314 pro, proti, zdrželi se, přijato. 315 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 317 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 321 pro, proti, ano, zopakuji, 321 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 322. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dva identické, 50 a 323. Hlasujeme společně pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 324 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 325 pro? proti, zamítnuto. 326 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro. Ověříme 326 elektronicky, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 51 pro. Proti? Zamítnuto. 327 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 52 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 328 pro. Proti? Ověříme to elektronicky. 328 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 329 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 330 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 53 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 331 pro, proti, zdrželi se, přijato. 332 pro, proti, ověříme elektronicky, 332 elektronicky, hlasovali všichni, končím hlasování. Jednoznačně přijato. Přestože to nebylo vidět. 333 pro, proti, zdrželi se přijato. 334 pro, proti, zdrželi se přijato. 335 pro, Pomluvám se, odpadá 336 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 337 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 338 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 339 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 340 pro, proti, zdrželi se,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 346 pro, proti, zdrželi se přijato. 347 pro, proti, zdrželi se přijato. 348 pro, proti, zdrželi se přijato. 349 pro, proti, zdrželi se přijato. 350 pro, proti, zdrželi se. To není jasné. Ověříme elektronicky. 350, otvírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 351 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 352 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 353 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 354 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 355 pro, proti, zdrželi se, přijato. 356 pro, proti, zdrželi se, přijato. 357 pro, proti, zdrželi se, přijato. 358 pro, proti, zdrželi se, přijato. 359 pro, proti, zdrželi se, přijato. 360 pro, proti, zdrželi se, přijato. 361 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, rozhodneme elektronicky, 361. Hlasovali všichni, končím hlasování. Jednoznačně zamítnuto. 362 pro. Omlouvám se, 363 pro, proti, elektronicky 363. Hlasovali všichni, končím hlasování, jednoznačně přijato. 364 pro, proti, zdrželi se přijato 365 pro, proti, zdrželi se přijato. Konzolidovaný návrh 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 368 pro, proti, zdrželi se přijato. 369 pro, proti, zdrželi se přijato. 370 pro, proti, zdrželi se přijato. 371 pro, proti, zdrželi se přijato. 372 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 373 pro,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 Zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se přijato. 61 pro, proti, zdrželi se přijato. Konzolidovaný návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Konzolidovaný 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nebo prověříme 75 elektronicky. Hlasovali všichni, končíme hlasování. Ist angenommen. Schváleno. Takže konsolidovaná 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Konsolidovaná čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme ke konsolidované pětce pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 odpada, stovka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, Zdrželi se? Není jasné. Prověříme 104. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. 104 je schváleno. 105 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 106 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 107 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže si to prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, uzavírám hlasování. 110 je schválena. 111 pro, proti, zdrželi se schváleno 112 pro, proti, zdrželi se schváleno 113 pro, proti, zdrželi se schváleno 114 a 115 jsou shodné, takže hlasujeme dohromady pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ne? Tak dobře, prověříme to. v tom máme cvik k tomuto stanovisku. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 44 pro, schváleno. 117 pro. Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 118 pro. Proti. Zdrželi se, Řekl bych schváleno. Prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 34 pro, 20 proti, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se schváleno. zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, promiňte, 134 odpadá, takže 135. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Já bych eh, chtěl poblahopřát. Jedná se o e, návrh, který byl e, doprovázen největším počtem elektronického hlasování, takže blahopřeji a nyní hlasujeme o celém návrhu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 49 pro, 4 proti, jeden se zdržel. Schváleno. A nyní se dostáváme k tématu asbest. Spravodajkyně je kolegyně Wills a začneme hned kompromisem číslo jedna. Ne, promiňte, omlouvá se předseda. Začínáme názvem, respektive pozměňovacím návrhem jedna. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis jedna, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Konsolidovaná 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se ke konečnému hlasování. Zahajuji hlasování nyní. Hlasovali jste všichni. Hlasování skončilo. 49 pro, jeden protihlas, nikdo se nezdržel srdečně. Blahopřeji paní Wills. Tím pádem jsme dospěli ke konci elektronického hlasování a nyní se dostáváme k transparentnosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění. Já bych navrhoval, aby ti, kteří se chtějí zúčastnit eh, eh, debaty, zde zůstali, jsou srdečně vítáni a ti, kteří chtějí sál opustit, tak mohou samozřejmě učinit. jetzt... Tak a nyní bych eh, předně chtěl udělit slovo eh, paní zpravodajce, pokud se utišíte. A zpravodajkou je paní kolegyně Parvanová, která má jediná nyní slovo. Prosím, paní kolegyně. Děkuji, Pane předsedo, já bych chtěla říci všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a přispěli e, tak e, k materiálu. E, děkuji a také děkuji všem stínovým zpravodajům a koordinátorům, kteří přispěli ke konstruktivnímu řešení. Měli jsme pouze jedno setkání stínových zpravodajů a pracovali jsme velmi pilně. A nyní bych ráda předložila naši práci. Projdu těmi hlavními eh, body, kde se snažíme eh, nalézt společnou eh, akceptovatelnou pozici. Pracujeme na první sadě kompromisu 1 až 4, abychom vyřešili otázku časových lhůt pro rozhodnutí o tvorbě cena úhradách léčivých přípravků. A já navrhuji tento postup. Vypustit dvojí časovou lhůtu pro generika. Za druhé, jedna časová lhůta pro eh, léčivé přípravky. Za třetí, jedna eh, lhůta pro generika, 30 pro tvorbu cen, 30 pro úhrady, 60 celkově a pak ještě k hodnocení. And je tady obce jednotné lhuty. Další eh, eh, návrh kompromisu je číslo 5. Tady řešíme článek 8 a eh, postupy, opravné postupy. Tady bychom chtěli zmírnit původní návrh komise, kde se hovoří o mediaci a opravných prostředcích a chceme přenechat členským státům, jak chtějí zajistit mediaci a také postup při eh, uplatňování opravných prostředků. Dále, pokud jde o článek 13 a další eh, prokazování eh, kvality bezpečnosti bioekvivalence, E, cílem je objasnit formulaci návrhu Evropské komise na základě jednoho principu a sice neposuzování ústředních marketingových prvků, to je kompromis číslo 6. Dále chceme do toho zahnout ještě ujištění, že jasné rozlišení mezi procesem marketingu, cenotvorby a úhrad e, e, je takový, že členské státy tom, eh, do toho ještě můžou zasahovat. A dále pracujeme na kompromis ohledně eh, principu transparentnosti, to je kompromis 7. Snažíme se orientovat na základní otázky, to znamená transparentnost rozhodování, dále původní názvy a je to velmi podobné jako u evropských agentur a transparentnost cen na základě ročních cen zveřejněných evropsk- a sdělených Evropské komisi texty byly upraveny pozměňovacími návrhy kolegů a já samozřejmě se těším dnes um, se um, o nich dozvědět více a uh, uh, dále ještě k článku 14 a neinterference do uh, práv duševního vlastnictví. Návrh komise k článku 14 je přímý překlad doporučení z roku 2007 a jedná se o návrh DG Competition. Tady eh, je něco považováno za nekonkurence, nekonkurenční eh, praxi, což ale o, může ušetřit mnoho peněz eh, národním systémům zdravotnictví, takže nevidím důvod pro opatření opětovné otevírání dveří u těchto patentů, takže článek 14 by měl zůstat v stávajícím znění. A ráda bych také ještě eh, pouvažovala o tom, mm, co eh, předkládá Rada a kolegové v Evropském parlamentu. Eh, došlo k pokroku v Radě a ráda bych povzbudila členské státy, aby pokračovali v tomto procesu, protože je zjevné, že je těžké pokračovat s takovou 20 let starou směrnicí. A navíc musíme zaručit, že rozhodnutí o cenotvorbě a uhradách je jasné všem, aby to vycházelo z důkazů a aby pacienti měli eh, přístup eh, k informacím a aby eh, léčiva byla finančně dostupná. My jsme upravili výrazně návrh komise a řešíme nebo, nebo předkládáme ne, pardon, řešíme celou řadu ná, námitek členských států a myslím, že tímto způsobem bychom měli pokračovat ve snaze nalézt nejlepší řešení a upravit stávající legislativu. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně. Nyní stínová zpravodajka EPP, paní Kukovič. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům protože tato práce je skvělá a byla to týmová práce. Já si uvědomuji, že členské státy vyslovují obavy ale musíme mít na paměti, že je důležité eh, zlepšit situaci. A my se stále snažíme, abychom učinili tu směrnici realističtější a přijatelnější pro všechny zainteresované strany. Musíme přijmout nová opatření a mít na zřeteli zejména naše pacienty, abychom zajistili jejich bezpečnost. Dále tu máme otázku transparentnosti v této oblasti a ta je velice důležitá pro členské státy i pro průmysl. EPP e e, přednesla pozměňovací návrhy s velkou přidanou hodnotou. V kompromisních návrzích jsme rozšířili a zjednodušili nové časové harmonogramy. S pomocí všech frakcí se nám také podařilo shodnout se na článku 8. Nechali jsme pouze eh, dva měkké paragrafy a nesmazali jsme celý článek. Snažili jsme se eh, vnést méně povinností pro členské státy. Prostřednictvím pozměňovacích návrhů se nám také podařilo dosáhnout toho, že kompetentní úřady mají plný přístup k datům a mohou zahrnout a generovat další relevantní data. Jedna z mých obav eh, s touto směrnicí se týká eh, or orphan drugs, eh, sirotčích léků. To je, to je zásada transparentnosti, kterou podporujeme, a také integrity a nezávislosti rozhodovacího procesu. Ale stále jsou tu určité definice, které je potřeba vyjasnit. Máme na to nějaký čas k diskuzi, takže doufám, že dosáhneme dobrého kompromisu, který bude vyhovovat všem stranám. E, vyzývám vás, abyste se zamysleli nad těmito otázkami a podpořili naše stanovisko. Děkuji. Děkuji. Dále promluví další stínový zpravodaj. Šaldas. Děkuji, pane předsedo. Tohle je velice těžko vyvážitelný eh, legislativní akt. Na jedné straně členské státy a na druhé straně eh, při, přidaná hodnota, kterou může poskytnout eh, Evropská unie pacientům. Já navážu na to, co říkali naši kolegové, kterým velice děkuji za tuto práci na této zprávě a myslím si, že bychom měli podpořit různé pozměňovací návrhy, abychom e, zmírnili administrativní zátěž členských států a prodloužili lhůtu pro stanovování cen a úhrad. Takže pozměňovací návrhy, pokud jde o napravná opatření a požadavky na členské státy a sankce, e, je třeba přijmout. A pokud jde o návrhy komise na vstup generických medicín eh, na trh, měli bychom se pozorně zabývat všemi pozměňovacími návrhy, které cílí na vyšší transparentnost členských států, pokud jde o eh, experty kompetentních úřadů, přestože víme, jaké obavy panují v této oblasti. Také bych ráda, aby kolegové podpořili eh, stávající bázi Um, kterou již využívá, jí, využívá celá řada členských států. Tuto informační databázi využívají k, výmění, eh, k výměně informací. Je to veřejná databáze a spravují členské státy sami. Provozní náklady na tuto databázi jsou 150 tisíc euro ročně, takže by to neměl být problém. Jde o pozměňovací návrh 259. Budeme tedy pracovat všichni společně na této zprávě v následujících týdnech a doufám, že dosáhneme dobrých kompromisních návrhů a jednotné pozice. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo zástupkyně zelených. Eh, Mišuazí. je zde? Není zde, takže má slovo za ECR paní kolegyně Alda Susa. Nechce se vyjádřit, takže paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Zde se jedná o velmi významnou otázku. Musíme skutečně být velmi opatrní, protože některé členské státy vzhledem k potížím ve veřejných financích chtějí krátit náklady na zdravotnictví a transparentnost této směrnice by měla posloužit také dlouhodobosti eh, těchto opatření. Jde také o závislost v oblasti zdravotnictví. Je nutné tedy, eh, jak eh, podporovat eh, inovační snahy, tak i řešit náklady v veřejném zdravotnictví. Tato směrnice má upravovat jednotlivé postupy v farmaceutickém trhu, ale nikoliv tedy přímo, protože zde máme příslušnou směrnici, která která upravuje také efektivitu eh, využívání prostředků. Já jsem chtěla zdůraznit eh, význam této směrnice. Na národní úrovni není možné tedy znovu stanovovat ceny o něch osiřelých léků. V některých členských státech však jsou zdravotní služby řízeny jak eh, na národní úrovni, tak i regionální úrovni. A my bychom se měli vyvarovat toho, aby eh, administrativní zátěž ještě byla zhoršena. Tato směrnice tedy by měla také umožnit vyhnout se eh, duplicitě v jednotlivých postupech na národní či regionální úrovni. A v tomto smyslu jsem předložila pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní má slovo eh, komise, nikoliv ještě paní Kitner. Děkuji bardzo. Eh, brev temu, co... Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, skutečně se jedná o velmi důležitý akt, neboť na to, jak rychle se určitý přípravek dostane na trh, to rozhoduje nejenom o životě a zdraví pacientů, ale rozhoduje to také eh, postup farmaceutických výrobců. Někdy ty procesy jsou velmi nákladné a výrobci se proto stáhli ze svého sektoru výroby. Pokud to urychlíme, bude to mít pozitivní vliv na trh současnosti je tomu tak, že informace o léčivých přípravcích se objevují v farmaceutických a také lékařských odborných časopisech, ale měly by být dávány k dispozici také veřejnosti. Znamená to tedy, že každý občan by měl mít možnost podívat se na tyto informace a sledovat, zda stát v daném období může tento preparát eh, použít, eh, jelikož je na trhu. Pro pacientky je to velmi významné. Je zcela jasné, že v systému zdravotních pojišťoven se často prostředky krátí tak bylo možné také dosáhnout určité rovnováhy mezi výdaji v těchto systémech. Eh, nyní má slovo komise. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Toto je poměrně obtížný návrh, ale my ho zoufale potřebujeme v Evropě. Rádi bychom poděkovali Evropskému spravodaji, Evropskému parlamentu, zpravodaji za uh, úsilí, které vložil do této zprávy, aby dosáhl pozitivního výsledku. Myslíme si, že při dobré spolupráci budeme moci pokročit v této problematice a ujišťuji vás, že komise bude se velice odhodlaně věnovat hledání pragmatických a flexibilních způsobů, jak dosáhnout pozitivního výsledku. Samozřejmě je třeba zlepšit současnou situaci podle stávajících směrnic jde o to, abychom udělali krok vpřed a nikoli krok vzad. V tuto chvíli bychom rádi jednoduše vás ujistili, že Evropský parlament i Rada budou spolupracovat na tom, aby dosáhli pozitivních výsledků. A děkujeme také kyperskému předsednictví za plnou spolupráci. Myslím si, že je to velice povzbudivý signál. Děkuji. Děkuji teď nechám uzavřít zpravodajku. Děkuji ještě jednou. Já bych ráda prohlásila, že jsem ochotná pokračovat v práci se stínovými zpravodaji v, v tomto velice pozitivním duchu. Postupujeme eh, opravdu značně vpřed na základě jednotné filozofie, že musíme změnit a vylepšit směrnice a už jsme značně vylepšili eh, transparentnost rozhodovacího procesu a také eh, způsob hodnocení zdravotnických technologií a eh, nakládání s generickými léčivy a to ke značnému přínosu pacientů a stejně tak, stability, stejně tak pro stabilitu národních systémů zdravotní péče k čemu se stavíme poněkud nerozhodně, to bych chtěla říct za všechny stínové zpravodaje. My si uvědomujeme omezení a úskalí e, komise a proto se snažíme usnadnit jí život. a všichni, kteří vypracovali stanovisko na vnitrostátní úrovni na základě původního e, návrhu komise, tak těm musím říct, že jsme vypracovali značné změny a e, vypracovali návrh, který je mnohem blíže pozici rady. Takže věříme a doufáme, že bude probíhat dobrá spolupráce a že budeme moci e, dokončit tuto delikátní legislativu úspěšně. úspěšně. Děkuji. Vielen Dank. Ähm, Děkuji. Budeme hlasovat v našem výboru 19. prosince a a hlasování na plenárním zasedání ještě nemá stanovené datum. Dostáváme se k bodu pořadu jednání číslo 16, změnění směrnice 2006 lomeno 66 lomeno ES ohledně uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium určených používání u bezšňurových elektrických nástrojů. Spravodajem je pan kolega Panajotov a ten také nyní dostává slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vám prezentoval několik podrobností z této velmi důležité směrnice ohledně zákazu kadmia v nikl kadmiových bateriích, ale budu přesný a současně stručný. Dovolte proto, abych přešel do bulharštiny. 66 od 2006 година na Европейския parlament i na Seveta. Směrnice 66 z roku 2006 Evropského parlamentu a Rady eh, zakazuje uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů, eh, které eh, mají více hmotnostních procent než 0,002 procenta. poplašné zaří, poplašná zařízení, lékařská, zdravotnická zařízení a bezšňůrové elektrické nástroje jsou e, vyňaty e, z, e, této, z tohoto ustanovení. A ve všech eh, právních aktech s ohledem na eh, nebezpečné látky a chemikálie je kadmium uvedeno na seznamu eh, škodlivých látek z důvodu jeho škodlivého účinku na lidské zdraví a proto je i tato otázka tak důležitá. Eh, kadmium se je škodlivé eh, v životním prostředí a také v lidském těle a může způsobit i nevratné eh, zdravotní újmy. Chtěla bych zdůraznit, že chtěl bych zdůraznit, že pokud vytvoříme vhodné systémy pro recycling, recyklaci a e, e, kadmia a také bez šňůrových elektrických nástrojů můžeme kadmium recyklovat ze 100% a tím pádem e, budeme moci uzavřít životní cyklus kadmiu, kadmia v bateriích a tím pádem riziko pro zdraví lidí a životní prostředí bude minimalizováno. Díky 100% stoprocentní eh, recyklaci eh, nikokadmiových baterií bude eh, riziko pro životní prostředí a zdraví minimální. Litiové baterie které slouží jako náhrada nikokadmiových baterií, mají lepší vlastnosti a to znamená i vyšší podíl na trhu. Jsou lehčí, jsou energeticky účinnější, ale vyznačují se eh, kratším eh, životním cyklem než eh, nikl-kadmiové baterie. Také vykazují určité poruchy či nedostatky, nefungují tak dobře při nízkých teplotách a neexistují ani dostatečné ekonomické pobídky pro eh, velká zařízení recyklačního eh, charakteru. Na tomto základě se domnívám, že by bylo účelné abychom eh, výjimečnou úpravu nebo úpravu této výjimky prodloužili až do roku 2016, do 31. prosince. To by eh, znamenalo také zohlednění zájmu spotřebitelů i eh, podniků v celém hodnotovém řetězci. Eh, takovýmto způsobem učiníme také něco pro lidské zdraví a zajistíme také uplatnění a šíření nejlepší praxe v této oblasti. Děkuji. Dále často zmiňovanou otázkou je údržba e, výrobků e, a e, vystává také otázka po náhradních dílech. Musíme informovat spotřebitele o tom, kdy tento zákaz vstupuje v platnost a pokud konečné datum e, stanovíme po 31. prosinci 2016. E, pak e, nikl-kadmiové baterie po tomto datu již nebudou k dispozici na trhu v žádné formě. K tomu bych ještě dodal, že pokud směrnici nyní upravíme, včetně aspektů souvisejících s rtutí, a to z ekologických důvodů. Navrhuji proto, aby od 21. prosince um, bylo uvádění uh, na trh uh, rtutě v knoflíkových článcích zakázáno. Tím by se eh, zajistil eh, hladký eh, přechod k knoflíkovým článcím bez rtutí. pokud by se to nestalo, tak bychom eh, každý rok eh, měli eh, více než 4 tuny rtuti a to je velmi nebezpečné. Návrh komise obsahuje také několik předpisů aktů v přenesené působnosti a také přímé působnosti. Pro Evropský parlament je velmi důležité, aby byla ustanovení Lisabonské smlouvy zcela dodržována. Já podporuji sice návrhy komise, komise, ale eh, pokud jde o eh, ustanovení o bateriích eh, v komisích, v, pardon, v návrhu komise, tam je zapotřebí lecos upravit za pomoci odborníků. Z vlastní zkušenosti víme, že není snadné se shodnout s radou v takovýchto otáza, otázkách. A pro objasnění této problematiky bych navrhoval, aby eh, si náš eh, výbor eh, zadal vypracování odborného stanoviska. Doufám, že členové výboru s tím budou srozumění. A závěrem navrhuji, abychom do 31. prosince 2016 prodloužili ono, onu výjimečnou úpravu a to s ohledem na 100% recyklaci minimální eh, riziko u nikokadmiových baterií. Toto riziko se dá i dobře řídit a eh, domnívám se, že tento kompromis bude ku prospěchu všech a zajistí také zájmy nebo zohlední také zájmy podnikatelů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám moc krát. A nyní dávám slovo EPP. Paní Kukovič, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji nejen za jeho práci, ale také za konzultace během procesu. Souhlasím s některými pozměňovacími návrhy, které eh, zpravodaj eh, předkládá, ale ne se všemi. Budeme muset diskutovat o těchto problémech dále v rámci frakce EPP, abychom našli nejlepší řešení, jak vyvážit uh, Eh, zdravotní, ekologický a ekonomický efekt změn, které tato směrnice přináší. Směrnice o bateriích je rozsáhlý dokument s detailním seznamem výjimek a kritérií změny návrhu této směrnice, změny, změny této směrnice, tak jak je návrhu, navrhuje komise, se pouze týkají eh, výjimky pro nikl-kadmiové baterie a e, akumulátory využívané v bezšňůrových přístrojích. Hlavním účelem této aktualizace je eh, stanovit dato, datum trvání této výjimky. Celý návrh komise se zakládá na tomto problému a proto posouzení dopadu pouze studovalo tuto výjimku a její dopad na životní prostředí a ekonomiku. Pan zpravodaj ve své zprávě rozšířil působnost této revize i na eh, knoflíkové články obsahující rtuť. Je pravda, že rtuť je strašlivá látka pro naše životní prostředí i eh, veřejné zdraví. Zejména eh, je znepokojivé, že e, děti jsou nejohroženější skupinou, e, pokud je o rtuť. Co, co to znamená? To znamená, že stejné procedury, které posuzují dopad nikokadmiových baterií v, kom, v návrhu komise, nebyly provedeny pro e, knoflíkové články. Musíme naplánovat proces přeskumu velice pečlivě a stejně tak jeho dopad na celý hodnotový řetězec. Já podporuji včasné odstranění e, jak e, obou e, ekologicky škodlivých látek, ale je potřeba provést to s rozumem. Proces sběru a recyklace odpadových baterií je třeba vnímat jako zdroj příležitostí pro Evropu. Evropa prochází krizí, pokud jde o její vlastní zdroje a suroviny. Musíme tedy jaksi podchytit a zachovat a znovu využít to, co už v Evropě máme a produkovat výrobky, které jsou ekologicky bezpečné a pohánějí naši ekonomiku. Ráda bych se eh, chtěla zeptat, chtěla bych požádat eh, o další podporu našeho zpravodaje i eh, našich pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo pan Jorgensen. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout, o čem tu vlastně mluvíme. Kadmium je vysoce nebezpečná látka. V nařízení REACH je klasifikována jakožto látka eh, vzbuzující velmi vysoké obavy. To samozřejmě není náhoda. Je to proto, že je toxická pro lidi, znečišťuje naše životní prostředí. To víme. Věděli jsme to i v době, kdy jsme tvořili nařízení o bateriích z roku 2006. My jsme tehdy nezahrnuli elektronické přístroje v roce 2006 proto, že většina parlamentu i většina mé frakce byla přesvědčena průmyslem, že neexistuje žádná alternativa. Teď už samozřejmě víme, že to není pravda. Alternativy tu jsou a jsou i poměrně konkurenceschopné když se podíváme na cenu, možná ne stoprocentně konkurenceschopné, ale konkurenceschopné jsou. A používali jsme stejnou logiku jako v případě jiných chemikálií. Snažili jsme se vypracovat eh, regulační opatření tak, abychom dosáhli nějakého rozdílu v oblasti znečištění životního prostředí a lidského zdraví. Pokud bychom čekali, až eh, trh si tyto změny vynutí, tak proč bychom vůbec nějakou legislativu vytvářeli? Kdybychom chtěli čekat, až budou litiové baterie stejně levné jako, nebo levnější než eh, kadmiové, proč bychom tvořili legislativu? Tvoříme ji proto, že chceme tento proces urychlit, podobně jako ve spoustě dalších problematik. A myslím si, že i v této otázce bychom měli takto postupovat. Proto patrně není překvapením, že nesouhlasím s panem zpravodajem, když navrhuje, abychom odložili uh, abychom prodloužili výjimku e, do přelomu roku 2016-2017. Naopak si myslím, že bychom ji měli zkrátit na konec roku 2014. Nicméně e, rád bych poděkoval panu zpravodaji, odvedl výbornou práci jeho zpráva je velice dobrá v mnoha ohledech a zejména se mi líbí ambice zahrnout i um, rtuť uh, v knoflíkových článcích, to naše frakce taky podpořuje, přestože si myslíme, že stejně jako v případě kadmia není uh, důvod odkládat to do roku 2017. Stanovme to raději na rok 2014. Doufám, že to podpoříte, až uh, začne vyjednávání. Myslím si také, že je nesmírně pozitivní, že zpravodaj navrhuje, aby všechny baterie, i knoflikové, baterie s chadmiem a knoflikové články s sertutí by měly být zcela staženy z trhu, jakmile přestane ta výjimka platit. To si myslím, že uzavírá určitou díru v zákoně, která je velice potřebná. Děkuji moc krát. Děkuji, pane Jorgenzene. A další eh, má slovo pan Schlüter. Děkuji a Juliusi, máš takovou smůlu, že jsem dnes zde, protože posledně jsem eh, vyjednával a jsem nesmírně zklaman. Pane předsedo, nemohli bychom zavést nové pravidlo, že mm, vzhledem k tomu, že Eh, komise může pokutovat členské státy a odejímat jim eh, pomoc ve výši 2 10 eh, nebo 5 když porušují pravidla. Nemohli bychom eh, také snížit eh, plat komisařů o 2, 5, 10 když neplní své závazky a porušují zákony, protože to je jednoznačně tento případ. Jeden bod je článek 11, kde je jasně stanoveno, že zabudované baterie jsou, mají být snadno výjimatelné. Mnozí z vás mají to malinké zařízení, onu plochou obrazovku před sebou, kde je nemožné pro normálního smrtelníka nebo dokonce odborníka odstránit baterii snad, no To je jednoznačné porušení směrnice o bateriích. A jak to, že tyto produkty jsou povoleny na evropském trhu? Je to škodlivé pro životní prostředí? Nemůžete ty baterie snadno měnit, je to obtížně recyklovatelné a lidé si musí častěji kupovat nová zařízení. To ne, by vůbec nemělo být na trhu. A proč jsou? To je první otázka na komisi. Proč neimplementujete článek 11? a výjimka pro ukládání dat tam neplatí, protože oni mají um, um, jiné um, paměťové zařízení, takže to nepřichází v úvahu. Za druhé, rok 2009 Eh, byl eh, eh, rokem, kdy měla komise předložit návrh o kapacitním štítkování. Já jsem to dosud neviděl. To byl jeden z bojů, který jsme sváděli posledně. Přesně tyto dva body tam figurovaly. Měli jsme tvrdá jednání s radou, tvrdá jednání s komisí a nakonec po dlouhém vyjednávání jsme se shodli na roku 2009, že tam chceme, chceme mít kapacitní označování jednorázových nových baterií a také u zabudovaných baterií jsme měli dlouhá jednání s eh, komisí, radou, podnikateli a tak dále a nyní jsme se shodli na formulaci v článku 11 a obě tyto, obě, oba tyto kompromisy jsou dodnes ignorovány a to není v pořádku, takže skutečně doufám, že to konečně bude vyřešeno. A nyní se dostávám k bodu zprávy zpravodaje. v roce 2006, když jsem o tom vyjednával, měl jsem v jedné ruce nástroj, v druhé ruce jiný nástroj. Jeden obsahoval nikl kadmium a druhý byla nějaká dominantní alternativní technologie. Byl to, byla to eh, nikl metalhydridová eh, baterie a již tenkrát eh, bylo to dvakrát tak účinné jako nikl kadmiová baterie, již tehdy. A lobbyist jste nám eh, dali takový mm, diagram eh, mm, eh, pavučinovi, kde vysvětlovali, proč není možné nikl-kadmiovou baterii nahradit. A říkali, že odborníci nikl-kadmiovou baterii potřebují. Já před 6 lety já jsem se obrátil na profesní Eh, organizaci ve Švédsku a tam mi řekli, my samozřejmě nepoužívám nikl kadmium, ale litium a to bylo již v roce 2006, takže absolutně není důvod čekat, čekat a čekat eh, rok 2014, což je dobrý eh, návrh, ale už je to také pozdě. Není tady vůbec žádný důvod vyčkávat, protože pak už vůbec nebudeme potřebovat žádnou směrnici. Proč? To už je jenom neužitečný čin neužitečný kus papíru. Trh se přizpůsobí novým danostem sám. Takže eh, je zde mnohem lepší alternativa z hlediska výkonnosti i ochrany životního prostředí. A je iluze hovořit o recyklaci, hovoříme-li o kadmiu a také rtuti. Neexistuje recyklace kadmia. Nechceme to mít vůbec nikde, chceme to odstránit odevšad. Možná, že můžeme hovořit o 100%, 100% eh, odstraňování ale kam to ukládat do skládek. Takže skutečně bychom se měli snažit to um, odbourat um, co nejdříve, protože každý kus navíc na trhu uh, přispívá k horám kadmia, které budou velkým nebezpečím pro budoucnost. A není důvod čekat, protože všechno má alternativu. A alternativy jsou mnohem výkonnější. A pak zcela souhlasím se zpravodajem, pokud jde o knoflíkové články. Je to dobře, že jste to připojil k návrhu. A paní Kukovič, v podstatě existuje ehm, hodnocení, studie o hodnocení dopadu komise a výsledek je velmi pozitivní. To znamená, že je velmi pozitivní. Ehm, tyto knoflíkové eh, články eh, s rtutí ehm, odstraňovat, odbourávat, ale je nutno být trošku eh, efektivnější s Eh, daty. Takže aplikace článku 11 a eh, nikl-kadmiové baterie a také rtuť v knoflíkových šancích, to jsou naléhavé věci, není důvod eh, vyčkávat ani u nás v parlamentu. A bylo by dobře mít jedno datum zákazu a a nebo pardon, dva termíny, dvě data mm, mm, pro odstraňování z trhu a nikoli pouze jeden. Takže datum uvádění na, na trh a potom datum pro zákaz prodeje těchto výrobků. Děkuji, pane Šlitre, a nyní se hlásí kolegyně Veslund. Děkuji. Velice, velká spousta toho, co tu zazněla, byla velice chytrá. Už jsme to tu slyšeli v roce 2006 že tehdy jsme slychali, že neexistuje žádná alternativa k niklokadmiovým bateriím, pokud jde o e, bezšňurové přístroje. A už tehdy existovaly alternativy na trhu, ale jistí lidé říkají, že zkra- říkali už tenkrát, že zkrátka neexistují, přestože je měli přímo před očima. Teď máme rok 2012 a 80 až 90 e, švédského trhu s bezšňurovými přístroji neobsahují niklokadmiové baterie. Neboli alternativy existují a jsou vysoce ekonomické, jsou konkurenceschopné a samozřejmě niklokadmiové baterie jsou velice špatným příkladem. Měli bychom je tedy zakázat a to co nejdříve. Pokud jde o rtuť, ortuťové baterie, ty knoflíkové články, tak také tomu rozumím tak, že komise vypracovala tu studii, která říká, že je ekonomické a technicky možné odstranit eh, tyto baterie. A my, jakožto Evropská unie, jako parlament, eh, se zasazujeme o odstranění rtuti jak uvnitř Evropské unii, tak na mezinárodní úrovni. To už bylo prostudováno, bylo to mnohokrát posouzeno a i my to budeme nadále činit. Děkuji. Sofio Kony, prosím. Merci, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla přivítat výbornou práci kolegy pana Jotova ohledně změny směrnice. Skutečně je vhodné a důležité, abychom se prosadili a změnili zvyky. Musíme prosadit to, abychom měli více baterií eh, litiových než kadmiových. Já myslím, že zpravodaj velmi dobře vyvážil jednotlivé zážitosti, protože kromě aspektu zachování naší planety, a to je samozřejmě podstatná věc, se díval také na ekonomické aspekty a i to musíme Eh, zohledňovat. Například se podíval na to, že je vhodné o jeden rok prodloužit lhůtu, aby trh měl více času a také, aby se přizpůsobili občané. To je, myslím, velmi dobré a proto bych chtěla navrhnout, abychom se ještě podívali na tu myšlenku jít ještě kousek dál. Mám na mysli bod odůvodnění 4 a článek A. Ohledně lhuty 31.12.2016. Neměli bychom jít ještě kousek dál, a to proto, že dnes máme občany kteří v určitých členských státech mají nižší kupní sílu než třeba u nás. A litiové baterie by tak byly dražší než kadmiové. Jistě by bylo vhodné podívat se na ekonomický dopad na tyto občany a z důvodu určité solidarity s nimi bychom měli tu lhůtu prodloužit o rok nebo o dva. Litium samozřejmě během té doby bude na trhu každopádně. Druhá věc. Ohledně článku 6 odstavec 3 zde je navrhováno, aby v rámci přístrojů a zařízení s nikl-kadmiovými bateriemi bylo celé zařízení nahraženo, ale mně se to nezdá být eh, vhodné. Spíš bychom měli eh, navrhovat, aby byla vyměněna pouze baterie nebo akumulátor a tím bychom se vyhnuli tomu, že by vznikaly další odpady které musí být recyklovány. To znamená, že zařízení jako celek eh, by nemuselo být vyměněno, eh, ale se píše jenom akumulátor a baterie. Čili to jsou mé návrhy na eh, zpravodaje a Stejně jako vy mám samozřejmě snahu lépe využívat zdroje a zlepšit také životnost určitých přístrojů a látek, jako je litium, které jsou poněkud zdravější než eh, k dmium, ale samozřejmě eh, také mám určitou solidaritu se svými sousedy. Tak řečeno. Děkuji. Mm, kolega Schlitter se znovu hlásí, prosím. I, I think... no, proto, protože já se domnívám, že to není silný argument. Zvážíte-li, že 90% všech vrtaček, které jsou prodávány v Evropě, se používají po dobu méně než půl hodiny aktivního času. Většina z nás to kupuje ze zcela nedobrých důvodů, zbytečně. Měli bychom se o to podělit eh, se sousedy, když eh, budujete dům, je lepší mít takovou nástrojárnu nebo prostě chatku s nástroji a pak eh, si to půjčovat mezi sousedy. Je to mnohem eh, efektivnější. I nízkopříjmové rodiny by, se, by si pak dovolili eh, tím pádem lepší nářadí a účinnější nářadí a kvalitnější také. Není nutné, aby to každý měl, aby každý měl vše v domě, protože to za celý život eh, použijeme pouze eh, po dobu půl hodiny. Takže tento argument pro mě není dost silný. Je lepší eh, si půjčovat nářadí, než je koupit a než nechat, aby chudí lidé kupovali toxické látky a výrobky ale já se kvůli tomu eh, nenastěhuji eh, do mm, společného eh, bydlení s někým jen abych si mohl půjčovat nářadí. A nyní chci dát slovo komisi. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. A budou také, sni- jestli budou snižovány platy komisařům, to uvidíme, možná, že ano, ale z jiných důvodů. Několik slov k návrhu eh, pana zpravodaje a potom se dostanu ke konkrétním otázkám, které položil Karl Schlitter. Rádi bychom pogratulovali zpravodaji k jeho velice dobré zprávě, která v podstatě podporuje návrh komise a to i v otázkách eh, komitologie, eh, aktů přenesené pravomoci, eh, dvojího právního základu a tak dále, který je nutný, abychom mohli reflektovat směrnici o bateriích, která je založena na právním základě bezpečnosti a vnitřního trhu. Návrh je ambicioznější v nejméně jednom ohledu. A to je samozřejmě to přidání knoflíkových článků. Využívání rtuti v knoflíkových článcích. Eh, pan zpravodaj správně říkal, že existuje studie komise, která byla zveřejněna až poté, co jsme vypracovali náš návrh. A není to plné, plnohodnotné posouzení dopadu, ale velmi se mu blíží to je potřeba zohlednit. My samozřejmě v případě, že parlament podpoří váš návrh, to důkladně projednáme, jak se s tímto problémem vypořádat. Ale kde je váš návrh méně ambiciozní, tak to je samozřejmě datum e, zákazu. My navrhujeme e, rok 2015, vy argumentujete, proč by to mělo být o rok později. Myslíme si, že konec roku 2015 podle posouzení dopadu je stále nejlepším datem. Víme od kolegů z rady, že e, se zasazují o ještě mnohem delší období. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. V jednom případě jste možná explicitnější než návrh komise, a to pokud jde o stažení z trhu již existujících zásob a náhradních dílů, což je implicitně obsaženo v návrhu komise e, vzhledem k definici pojmu uvádění na trh protože potom je ještě následné uvádění na trh, ale vy jste e, explicitnější, vy říkáte, aby všechny zásoby a náhradní díly byly odstraněny z trhu po e, začátku platnosti toho zákazu. Takže ve vaší zprávě jsou detaily a jedna zásadní otázka, o které se budeme muset pobavit, a to je ta otázka knoflíkových článků. A potom je tu několik problémů komitologických, které si budou žádat diskuzi mezi našimi eh, institucemi a právníky. Takže ke dvěma otázkám, které vznesl Karl Schlitter. My se řídíme společ, my se řídíme uh, článkem 11, když se podíváte na text směrnice, a to je, myslím, částečně důvod, proč, je, proč tady vůbec je problém. Text směrnice není příliš přímočarý. Říká, že členské státy zajistí, aby výrobci rozhodli navrhovali přístroje tak, aby baterie mohly být eh, snadno odstraněny. Neříká kým snadno odstraněny. Samozřejmě některé členské státy si to vyložili, eh, jakože se to vztahuje na výrobce, jiné říkají, že ne, že spotřebitel musí umět snadno eh, odstranit baterii. Debatovali jsme o tom na nedávném technickém výboru s členskými státy, a tam jsme slíbili to znovu proskoumat a zajistit eh, jasnější pokyny, pokud jde o tuto otázku. Já jsem mluvil s profesionály, ale i oni mluví. Eh, pardon, pane Šlitere, možná bychom tady teď neměli vést dialog. Byl jste už hotový? Ne, ještě jsem neskončil, ale už skoro. My se na to tedy podíváme Postaráme se o to, aby tato otázka byla e, vyjasněna. V dotyčném dokumentu už jsme o tom diskutovali s členskými státy asi před měsícem, takže pracujeme na tom. A ta druhá otázka se týká e, značení, označování kapacity. Asi víte, že máme nařízení, které upravuje značení kapacity u e, nabíjecích baterií a automobilových baterií. To bylo přijato v roce 2010 a vstoupí v platnost e, v květnu vstoupilo v platnost v květnu 2012. Ukázalo se, že je to mnohem náročnější uh, problematika uh, z technologického hlediska než nenabíjecí baterie. Pracujeme na možných standardech a teprve až budeme tyto standardy mít, budeme moci navrhnout uh, legislativu a taková je tedy nyní situace. Ukázalo se, že, že problematika je mnohem složitější, než bylo původně předvídáno a to vysvětluje, proč tu došlo k tomu spoždění v případě označení kapacity nenabíjecích baterií. Nabíjecí baterie a automobilové baterie, e, o ty už je postaráno z hlediska značení kapacity. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, teď bych rád eh, ukončil tuto debatu a naposledy dávám slovo zpravodaji. Já velmi rád eh, uchopím slovo. Já myslím, že tato diskuze byla eh, velmi zajímavá pro všechny a děkuji všem, že se jich zúčastnili. Nyní bych se pokusil odpovědět na tyto otázky. Eh, nejdříve na otázky paní Kokovič. Děkuji vám velmi za hodnotné poznámky ohledně rtuti. Určité výsledky již existují. Zde byla také určitá zpráva komise v minulém roce. A tendence je taková, že rtuť již v bateriích nemá být používána. V roce 2013 bude také veden dialog o této otázce. Nyní však se dochází dostáváme do, eh, k dobrému okamžiku na vyřešení problému rtuti eh, celkem. A chtěl bych nejdříve zareagovat na to, co říkal pan Schlüter. Eh, předložil velmi důležité otázky a já zcela sdílím jeho názor. Vedl jsem ale mnohé rozhovory s výrobci, spotřebiteli, i výzkumnými ústavy a podobně. kadmium musí být použito ve fotovoltaice a také v případě speciálních plastů. Kadmium, které se vlastně takto skladuje, může být eh, použito. A proto tedy nyní hovoříme o odstranění eh, kadmiových eh, baterií. Samozřejmě niklokadmiové baterie mají určité nedostatky, ale potřebujeme určitý čas. Recyklační technologie ještě není dobře vyvinuta, to eh, také potřebuje určitý čas a kromě toho jsou tyto baterie dost drahé, takže musíme vyčkat okamžik, kdy je možné je vyrábět eh, poněkud levněji, ale prožíváme také hospodářskou krizi. Takže já jsem skutečně o tom velmi přemýšlel. Pokud ten zákaz provedeme eh, rychle, tak eh, jdeme vstříc velkým ztrátám, protože nový typ baterií eh, ještě není eh, dostatečně vyráběn. To je jen diskuse. Ale když bychom měli volbu mezi tím, zda to má být v roce 2020 nebo okamžitě, tedy ten zákaz, eh, tak bychom mohli kompromisně navrhovat právě 2016, abychom výrobcům umožnili určitou alternativu, aby se na to mohli připravit, ale po roce 2016 eh, to skutečně skončí. Pane Jorgensen, děkuji vám velmi za váš komentář. Chtěl bych vás podpořit v tom, že říkáte, že problém s litiovými bateriemi je v jejich ceně. Kromě toho mají také určité nedostatky co do e, nabíjení. Pokud nejsou nabíjeny za určitých podmínek, tak mohou dokonce i explodovat. A jsou zde ještě jiné technické problémy s těmi litiovými bateriemi a navíc jsou ještě stále drahé. Takže v tomto smyslu jsem vděčen za to, že v některých částech východní Evropy že zde je návrh eh, postupovat rychle, ale vyvolalo by to určitý šok ve východní Evropě. Děkuji zástupci komise. a komise i on sám přistoupila k této otázce zpracované v, mém, eh, v mé zprávě velmi dobře. Ale samozřejmě, že je před námi ještě mnoho bodů, které musíme prodiskutovat. Děkuji vám, pane kolego. Vy jste navrhl aby k tomu byl také vypracováno stanovisko z výboru Jury. Proti tomu není námitka, takže můžeme požádat a takovéto stanovisko. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. prosince. 23. ledna o tom budeme debatovat ve výboru a v únoru, tedy 19. února, budeme hlasovat o vaší zprávě. Pravděpodobně do pléna se to dostane v dubnu příštího roku. Děkuji vám, děkuji všem, kteří diskutovali o tomto problému a můžeme přejít k následujícímu bodu. Následující bod je číslo 17 a zpravodajem jsem já. Eh, byl jsem tak jmenován koordinátorovi a jde o takzvanou snídanovou směrnici eh, dle Lisabonské smlouvy eh, se hovořilo o směrnicích ohledně eh, kávy, cikorky, eh, káka, čokolády, eh, určitých druhů cukru, džemů, rosolů a také zahuštěného a sušeného mléka. To, co tady vidíme na oknech, eh, to je spíš sklo a zbytek projevů demonstrantů v minulých dnech. Cílem návrhy komise je změnit prováděcí ustanovení eh, v souvislosti se s Lisabonskou smělou, pardon, smlouvou, eh, tak, eh, aby delegované akty mohly být aplikovány pro nepodstatné body, a aby byly vypuštěny například k článku 92. Komise tak má získat možnost technické prvky ve eh, přílohách rychle aktualizovat a tak zareagovat rychle na mezinárodní technický vývoj. Kromě toho mají být kompetence komise škrtnuty tam, kde dnes platná ustanovení již eh, máme pro tuto oblast potravin. Pozitivní na návrhu komise je to, a to bych chtěl dodat, eh, k dobru komise, Eh, takže pozitivní je to, že tento návrh ve eh, srovnání eh, s předcházejícím komitologickým postupem je krokem kupředu, co se týče změní. Především pouze dvě směrnice eh, umožňovaly eh, právo námitek, což se změní. Jako příklad by bylo možné uvést eh, takový postup, ohledně zahušťovaného a sušeného mléka a vycházet tam tedy z obsah bílkovin. Tento návrh je však také kritizován, protože je velmi technický, ale pouze tam, kde se jedná o změny, eh, de, popis, eh, definici eh, pojmů a to znamená podstatné prvky legislativního aktu, které by měly být podstatné a se měly se tedy změnit. Eh, nasměrování parlamentu z roku 2012 eh, by bylo nutné tedy eh, jít směrem směrnice o ovocných šťávách. To by návrh kolegy Rodrigueze. Zde by měly být vyňaty určité kompetence. Proto také navrhuji pozměňovací návrhy tak, aby kompetence se eh, soustředily pouze na nepodstatné eh, prvky. Eh, já bych šel tím směrem, který naznačila směrnice o ovocných šťávách. A tam, kde komise má získat určité kompetence, tyto mají být pouze limitovány na období pěti let. Parlament by před eh, ukončením této lhůty měla být předložena zpráva. Takže to jsou pozměňovací návrhy v mé zprávě, tolik velmi krátce této snídanové směrnici a nyní zahajuji eh, debatu. Nejdříve se hlásí paní Okony. Merci, Děkuji, pane předsedo. Eh, již jste řekl, pane předsedo, že je to velmi technický text, ale velmi významný, protože se hovoří o tom, jak legislativa by se mohla vyvíjet v následujících letech ohledně všech různých témat, jako je eh, káva, cikorka, čokoláda, mm, marmelády a také mléka a podobně. Již jste se zmínil o tom, že je to krok ku předu a mně je tedy jasné, že definice a charakteristika těchto produktů jsou podstatným prvkem těch základních textů a neměly by být předmětem delegovaných aktů. Jde tedy o roli spolulegislativce a nikoli v eh, roli eh, komise, to je zcela jasné. Eh, jsou to otázky významné a témata, která nevyžadují tedy urgentní postup. Proto to může rozhodovat kolegislátor. Dále zde nejde ani o modernizaci legislativy. Neměli bychom však umožňovat eh, právní nestabilitu. A eh, to je to, co prožíváme velmi často. Eh, podniky velmi často nevědí, jak se legislativa bude vyvíjet. A ještě jednou bych chtěla tedy poblahopřát zpravodaji za jeho eh, stanovisko v této zprávě. Je to skutečně technická otázka a interinstitucionální otázka, eh, která eh, začíná platit po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, ale je to téma, které má dopad pro každodenní život občanů. Jsem k dispozici s pravodají, abychom dále diskutovali eh, ještě o těchto otázkách. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně. A další je stínová zpravodajka eh, Brita Reimers. Prosím. Děkuji. Především chci poznamenat, že v prvním okamžiku je vždy odstrašující, když se jedná o technické zprávy, ale když jde o technickou zprávu, o přizpůsobení se Lisabonské smlouvě, tak je dobře o tom hovořit, protože eh, nás to přiměje uvažovat o tom, do jaké eh, míry, respektive ve kterých nebo čích rukou by mm, eh, měly pravomoci spočívat, jestli více eh, mm, eh, v legislativě parlamentu nebo v komisi a kde spočívá subsidiarita. Právě nyní, kdy čím dál tím více občané spochybují o EU a my máme za úkol přiblížit ji občanům, tak je důležité objasnit, do jaké míry jednotlivé zákony a úpravy zasahují do soukromí a životu občanů a do jaké míry je přenechat úrovní EU. Pokud jde o pravomoci komise a kam až mají e, sahat, až e, na úroveň změn znaku, anebo má to být přenecháno členským státům, Eh, jde také o to, jak naložit ze zákony, které platí již velmi dlouho, jako například ehm, tato směrnice. Eh, v kolika případech dosud bylo zapotřebí zasahovat do eh, těch znaků nebo charakteristiky a v kolika případech a ve kterých komise dosud zasáhla a proč, co byl důvod byl e, důvod související s globálními souvislostmi anebo něco jiného. To jsou otázky, které je nutno si pokládat, abychom zjistili, jak důležité je umožnit komisi zasahovat do charakteristiky, anebo zdali by nebylo záhodno to spíše přenechat legislativě. Děkuji, Linda McEvan. Ano, je to velmi odborné, ale má to samozřejmě důsledky. Před mnoha lety vzpomínám asi ještě před dvěma funkčními obdobími jsme bojovali nebo zápojili tady o eh, definici čokolády. Eh, a eh, návrh komise by z definice čokolády učinil, respektive by podle návrhu komise by již britská komise, pardon, britská čokoláda, která obsahuje více mléka, již nespadala pod kategorii čokolády. Eh, takže o tom jsme sváděli velkou bitvu, bylo to velmi technické a také byrokratické na první pohled, ale může to být velmi významné eh, prakticky, takže jsou souhlasím s předsedou, že by to mělo být delegováno, protože mm, to vysí i s národními tradicemi a nejenom s odbornými eh, otázkami. Já bych se vás chtěla zeptat na několik věcí. První, jam co můžete dodat nebo doplnit k džemu? Přísady džemu by rovněž snad mohly být delegovány, ale komisi v tomto případě, protože někteří lidé tam chtějí přidávat whisky nebo něco jiného, co ale nezmění charakteristiku džemu, ale spíše mu to propůjčí nějakou eh, lokální charakteristiku. Takže to je bod 8 vašeho návrhu. Pane eh, předsedo, tam eh, rušíte přílohu 2 návrhu komise, nebo chcete to eh, vyškrtnout? To by mělo dopad tedy na přílohu 2. Možná, že by stálo za to vytvořit kompromis, protože lidé mají starosti o kvalitu potravin. Takže v rámci delegovaného aktu by mohlo z džemu být i něco eh, z přísad vyňato nejenom přidáno. Eh, co si o tom myslíte? Je to něco, o čem bychom mohli mluvit? Je to důležitá zpráva, i když eh, je mm, poslední v pořadí a není tady už dost kolegů. Děkuji Lindě McEwen. Ano, zpráva je tak významná, že jsem se jí musel zhostit já jako předseda takže nyní bych rád dal slovo komisi a pak uzavřu diskusi. Komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za váš návrh zprávy. My samozřejmě obhajujeme tu linii kterou jsme stanovili v našem návrhu, tedy používání eh, prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci k tomu, abychom měnili eh, parametry. A vy ve svém úvodu i ve své zprávě se dovoláváte obdobnosti se směrnicí o ovocných šťávách, ale já bych vám rád připomněl, že v této směrnici je příloha s definicemi, co je to, evropsk, co je to ovocná šťáva a tak dále, ale technické parametry jsou v jiném dodatku, kde, který moho, může komise měnit pomocí aktu. Zatímco tady definice i parametry jsou ve stejném dodatku. A mě by mě zajímalo, a myslím si, že všichni se na to musí podívat, do jaké míry můžeme později evropskému daňovému poplatníkovi vysvětlit, že budeme vést poměrně drahou eh, legislativní proceduru k tomu, abychom měnili jakousi vodivost eh, popela nebo eh, tekutý pektin a podobné technické parametry. Je tedy otázkou, do jaké míry tato náročná legislativní procedura, která potrvá e, rok nebo dva a ponese značné náklady, jestli je nutná kvůli změně těchto technických parametrů. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Ještě kolegyně Reimers položila otázku. Možná byste na ně mohl ještě odpovědět? Pokud vím, tak jste na ně neodpověděl? Nebo ano? Es ging um die Definition. Šlo o definici. Jestli už někdy zasáhla komise do této definice, tuto otázku položila kolegyně Reimers jak často se to v minulosti stalo, že komise musela zasáhnout. Tak to zněla ta otázka. Mohl byste na ně odpovědět, prosím, děkuji. Pokud jde o samotnou definici, tak to samozřejmě eh, znamená, jestli pod definicí rozumíte i parametry. V definici samotné proběhla jedna změna, pokud se nepletu, ale v parametrech samozřejmě se věci mění mnohem rychleji v závislosti na technickém rozvoji a na mezinárodní situaci a tak dále. A to, co se přesně stalo v minulosti, eh, se nemusí nutně opakovat v budoucnosti, protože technický vývoj probíhá eh, velice rychlým tempem. A my musíme zůstat akceschopní, abychom mohli tyto parametry měnit, když je to nutné. A to v relativně krátkém časovém horizontu. Já se zeptám ještě jednou. Stalo se v minulosti, byla, došlo v minulosti k nějaké změně? Nebo proč za každou cenu potřebujete toto právo? Pokud odkazujete na argument, že potřebujeme častou změnu, ano pokud se ptáte, jak často došlo ke změně, tak to nemůžu takhle říci, ale můžu vás ujistit, že často to nebylo. Ano? Možná, že čas tady není ten důležitý faktor. Tím je skutečnost, že tu, budeme, že tu chcete poměrně drahou proceduru k tomu, abyste změnili technický parametr. A to také potrvá dlouhou dobu. Dobře, děkuji. Možná eh, tedy, jak často pokud jde o čísla, jak často využíváte příležitosti. Děkuji nejprve za příspěvky eh, jednotlivých kolegů a pokud jde o to, co zmínila eh, Linda McEwen, tak to je velice citlivé téma a a může se velice snadno objevit v novinových titulcích. A umíte si určitě představit, že jak komise, tak my bychom velice rádi eh, podrželi tyto rozhodující aspekty a práva, které jsme získali Lisabonskou smlouvou a abychom tato práva také využívali. Samozřejmě nechceme tu žádnou explozi nákladů, kvůli eh, technickým problémům s definicí určitých eh, produktů. Chceme si pouze podržet tu možnost o tom v budoucnosti eh, rozhodovat. Tady mě šlo pouze o přizpůsobení stávající situace k Lisabonské smlouvě. Pokud budeme se ještě scházet se stínovými zpravodaji, a budeme hlasovat o společné pozici. Budeme ještě čekat na určitá čísla od komise. Lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 5. prosince. 23. ledna budeme hlasovat v našem výboru, budeme debatovat v našem výboru a pravděpodobně 19. února budeme o této zprávě hlasovat a na plenárním zasedání poté v Dubnu příštího roku. Tím jsme na konci eh, našeho pořadu jednání. Zítra budeme pokračovat přesně v 10 hodin. Budeme mít eh, pana Danceta na návštěvě z agentury ECHA. Všichni jste srdečně zváni. Zaměstnanci, prosím, postarejte se o to, aby co nejvíce kolegyň a kolegů eh, zítra přišlo, abychom mohli vést plodnou debatu. Přeji vám pěkný večer a uvidíme se zítra. A ještě jednou srdečně zdravím, to bych chtěl zopakovat, co jsem říkal ráno. Zdravím osm novinářů, kteří na pozvání kolegyně Hybner jsou dnes přítomní, takže ještě jednou vás srdečně vítám a udělejte si, aby, udělejte si představu o naší práci. Ještě jednou srdečně vítám a děkuji, že jste tady.